k nápravě, ale teď, abych tuto debatu ráz ukončil, abychom mohli přistoupit k vysvětlení hlasování. Nejprve vysvětlení hlasování týkající se zprávy Fernandez a pospíš, Paula pospíš jako první

Takže to je dobrá zpráva. Potom e, za druhé bych si chtěl trochu stěžovat jako člen e, výboru pro zemědělství, protože e, všechny naše návrhy rozpočtový výbor e, odmítl. Nejenom ty, které znamenaly více peněz, ale odmítl i ty e, návrhy, které e, žádné navýšení prostředků neznamenaly a to mě trochu e, vadí, takže bych byl rád, kdyby se e, rozpočtový výbor našimi pozměňovacími návrhy zabýval serióznější a více si je vyhodnotila. E, Eh, potom by mohl zvážit jejich podstatu. Potom si myslím, že to hlasování pro rozpočet příště byl, bude pro mě jednodušší. Děkuji vám, pane Járe. Teď eh, má slovo další kolega. Děkuji. Já e, jsem hlasoval pro rozpočet na rok 2016 Myslím si, že jsme se tady postarali o efektivnější využívání zdrojů. Článek 36 také stanovuje, že výbory by měly eh, společně eh, vyhodnocovat efektivnost eh, zdrojů v rozpočtu. Třikrát by se měly spolu sejít to je součástí toho efektivnějšího řízení eh, zdrojů. Měl by se vždycky zabývat tím, jestli ty cíle, které byly v rozpočtu stanoveny, jsou postupně plněny. Fond pro regionální rozvoj, fond pro soudržnost a sociální fond. To jsou eh, všechno programy, kde došlo ke krácení prostředků, to sice pozitivní není, ale celkově myslím, že převažují pozitivní aspekty a proto jsem hlasoval pro. Děkuji pane Mamikinsi a teď je pan Henen na řadě. Eh, už se nehlásí o slovo, tím jsme ukončili toto vysvětlení hlasování a můžeme pokračovat eh, se zprávou Ferreira Toirer a jako první pan Polčák, který tady není, takže pan Jár. Děkuji. Já bych chtěl eh, poděkovat příslušnému výboru, který tady odvedl vynikající práci, předložil skvělou zprávu. Myslím si, že v zásadních věcech jsme se všichni shodli a nebyl to před, přepolitizovaný výsledek. A teď eh, by mě zajímalo, nebo já bych byl proto, abychom dále sledovali vývoj v této daňové oblasti. Bude se to vyžadovat další práci tohoto výboru a jsem také eh, a těším se tedy i na další pozdní výsledky, které od tohoto výboru přijdou. Děkuji vám, pane Járe. Pan Kelly má slovo. Děkuji. Já musím říci, že eh, pan předseda odvedl výbornou práci a já mám eh, raději rychlejšího předsedajícího než takový ten váhavý, eh, pomalý. Taky, takový předsedové jsou také, nebudu zabíhat do detailů. Vysvětlím hlasování. Je politování hodné a nezvyklé ve Finegenové VPP, že jsme hlasovali proti naší skupině na ně, k některým opatřením a také proti závěrečné zprávě. Je to nezvyklé ale je to proto, že je to velmi zásadní otázka pro naši zemi a také se domníváme, že ta zpráva jde nad rámec vhodného, když apeluje na komisi, aby eh, přistoupila k určitým krokům, vyšetřováním a podobně daně jsou v národní kompetenci, to je uznáno v eh, řadě referent, která proběhla a my se snažíme, my se domníváme, že posunutí k, ke společnému základu daně v tomto smyslu CCCTB není vhodný obecně eh, špatně nasměrováno. Děkuji vám, pane Kelly. Teď pan Mamikins. No Děkuji, pane předsedo. Já se mu připojím k tomu, co říká můj kolega. Vaše eh, práce jako předsedy je tady velmi chválihodná. A teď mi dovolte, abych eh, něco řekl k těmto daňovým otázkám. Eh, spravedlivější daňová politika je základním kamenem hospodářské stability ve všech zemích. V Evropské unii nemáme tolik eh, zdrojů, těch přírodních zdrojů, abychom se úplně mohli obejít bez daní. Máme tady sociální daně nebo sociální příspěvky, máme tady zdanění právnických osob, daně z obratu nebo DPH. To všechno jsou daně, které potřebujeme k financování eh, našich členských států. Ale současně s tím bychom také měli vždy dbát na to, aby ti, kteří řádně pracují, za to byli řádně odměněni a aby se mohli postarat o své, všechny své rodinné příslušníky,

Um, omezení vlády, která chce zvednout daně, je mezinárodní konkurence. Daně můžete zvednout do určité míry a potom začnou peníze utíkat do příznivějších eh, oblastí. A to platí čím dál více, eh, jelikož eh, moderní technologie usnadňují pohyb kapitálu. Můžeme si na to stěžovat, můžeme proti tomu přijímat zákony, ale nemůžeme to zastavit. Jediný způsob, jak zamezit pokl poklesu příjmů v důsledku eh, obcházení eh, daň, daň, placení daní, tak musíme učinit daňový systém atraktivnější. A tím se dostávám k základnímu argumentu proti harmonizaci. Čím víc budete centralizovat a dělat jednotné sazby, tím eh, více budou vlády muset Eh, přijímat opatření, protože všichni si, nikdo si nepředstavuje, že harmonizace daní znamená jejich pokles. Eh, ještě kolega Arnott. Děkuji, pane předsedo. V podstatě pro mě z toho vyplývá to, že jsou tady eh, dvě upřímná stanoviska ve vztahu ke členství v EU. Buď akceptujete federalistický přístup a uznáte, že ve všem, co Evropská unie dělá, si to vyžaduje větší eh, eh, centralizaci a větší pravomoci. Je to naprosto eh, legitimní stanovisko, ale já ho nezdílím. Ta druhé stanovisko je to, že řekneme, že to není zájmu Spojeného království, že my jsme na to mnohem lépe jako svrchovaný stát, jsme světová, čtvrtá světová, největší světová ekonomika, chceme mít volný obchod s Evropou, ale nechceme, aby nám Evropská unie vládla. To jsou naprosto legitimní stanoviska. Co je pro mě ale problematické je ta třetí cesta, tedy představa, že můžeme jaksi eh, být eh, v Evropě, že můžeme jaksi brzdit tady zdanění, to podle mě není úplně upřímné. Musíme si to vyjasnit. Jsme, chceme být vevnitř, nebo chceme být mimo. Děkuji, pane Arnete. Tolik tedy e, vyslední hlasování ke zprávě Ferreira Toire. A teď můžeme přistoupit k vyslední hlasování u zprávy daty týkající se prevence radikalizace a náboru evropských občanů do teroristických organizací. A jako první má slovo kolegyně González Peňas. Hemos votado en contra de este informe porque pone el foco en... Já jsem hlasovala proti, protože eh, tato zpráva poukazuje na symptomy a ne příčiny. Takže já jsem proti eh, tomu, že tato zpráva se opírá o opatření sociální kontroly, autoritářská opatření, která vyvolávají eh, omezování našich svobod. My nemůžeme proti tomuto jevu bojovat zvyšováním strachu je naléhavě potřeba bojovat proti terorismu a naše delegace poslala Eh, poslanců Martinu Šulcovi, Federika Margarita eh, informaci, v níž je řečeno, že trestní stíhání nestačí. Aby nedocházelo k rade, radikalizaci, je potřeba zvýšit eh, proces soudržnosti a sociální integrace a jedině školství je cestou, která nabídne řešení do budoucna, abychom měli jednotnou a solidární společnost. Děkuji, paní Gil. Nevidím, ale teď už eh, právě dorazila, tak jí dávám slovo. You can speak from wherever you... Můžete hovořit. Můžete hovořit odkudkoliv. Děkuji vám, pane předsedo, omlouvám se já jsem podpořila tuto zprávu, protože jsem přesvědčena, že radikalizace eh, pro nás představuje jeden z hlavních problémů. Víc než pět tisíc občanů Evropy odešlo bojovat za teroristické organizace v Iráku a Sýrii. Nemůžeme eh, prostě jenom zůstávat pozadu a sledovat to zpovzdálí, ať už radikalizace Velké Británii, Belgii nebo Francii, či zbytku Evropské unie. Musíme se zaměřit na prevenci. A je zřejmé, že kroky EU mají v tomto smyslu důležitou přidanou hodnotu, když se snažíme potírat radikalizaci. A vzhledem k tomu, že tento problém nezná hranic, uvědomme si například roli sociálních médií, které jsou platformou pro manipulátory takovým způsobem, že mohou radikalizovat v úplné izolaci oproti zbytku společnosti. Problém je, že členské státy prostě nemohou společně efektivně proti tomu působit, ale EU by měla. Měli bychom hledat skutečná řešení, aniž bychom ohrožovali vlastní svobody či lidská práva. Děkuji. Děkuji vám, paní Gil. Pan Maulu tady není, takže pan Obermajer. Děkuji, pane předsedo. Teroristické útoky v Paříži jsou zatím eh, bezprecedentní eh, a člověk nemusí být expert, aby eh, věděl, že se nikdy nebudou opakovat. Musíme teď vystupovat velmi jednotně a efektivně a bylo by dobře jmenovat názvy, eh, jmenovat věci jejich vlastními správnými pojmy. Jsme eh, ohroženi extremistickými muslimy. Eh, možná, že to není politicky korektní, ale vím, že paní zpravodajka to nedokázala takto ve své zprávě pojmenovat. Neměli bychom být naivní, že se nám podaří dobře integrovat do společnosti všechny tyto radikalizované muslimy. Děkuji, pane Obermajere. Jinak eh, jedná se o paní zpravodajku, paní Daty, a ne o zpravodaje, jak jste říkal vy. Teď je na řadě pan Pospíšil.

Děkuji. První a nejzřejmější reakce na útoky v Paříži byl opět se podívat na mezery v bezpečnostním systému. Samozřejmě potřebujeme lepší informační systémy, lepší ochranu hranic, lepší přístup k datům a efektivnější výměnu údajů, abychom chránili životy občanů. Na druhou stranu stejně důležité je pro nás, abychom se vyrovnali, že eh, tyto zločiny spáchali evropští občané. Pokud chceme svět učinit bezpečnější, musíme začít eh, přemýšlením o tom, co vede eh, pět tisíc Evropanů eh, za extremismem a bojem za extremismus. Represivní opatření sama extremismus nevyřeší. Jak již tady zaznělo, Eh, z eh, Belgie, kde víme, že dochází k radikalizaci. My chceme zabránit tomu, aby se lidé dostávali do rukou teroristických organizací. Musíme proto posílit jejich vazby s rodinnými příslušníky a komunitou, eh, přesně proti čemuž bojují členové těchto extrémních skupin. Děkuji, pane Šokore, pan Jár. Ta čísla jsou šokující. Pět tisíc Evropanů bojují v Syrii a v Iráku proti našim vlastním hodnotám. Jsou to lidé, kteří se narodili a vyrostli v Evropské unii. A odmítají možnost demokraticky změnit ty věci, které se jim nelíbí, ale místo toho se rozhodli proti ně bojovat teroristicky, teď bychom se měli velmi seriózně zabývat. Zpráva je velmi vyvážená. Ano, je potřeba zlepšovat sociální podmínky, ale na druhou stranu, a to všichni asi dobře víme, že Eh, prostředí ovlivňuje člověka. Měli bychom si ale také uvědomit, že existuje také v lidských bytostech zlo a proti tomu zlu musíme bojovat, musíme to sledovat. Na to potřebujeme mít celoevropskou, celoevropské řešení, celoevropský boj. Myslím, že těch věcí jsme už přijali eh, hodně, ale teď je potřeba to všechno provést v praxi a také české státy na to musí věnovat dostatek finančních prostředků. Děkuji vám, pane Járe. Teď má slovo pan Kelly. Pane předsedo, já jsem tentokrát hlasoval spolu s frakcí pro samotnou zprávu. Jednak je jasné, že teroristické útoky v Paříži ukázaly, že jsme všichni ohroženi. Každý na světě, v západním světě, se může stát terčem teroristů. A viděli jsme eh, videa, která eh, uveřejnili, tam hovoří o alianci Ďáblu, kde vyjmenovali 60 zemí, včetně mojí vlasti. A musíme si tedy toho být vědomi, musíme být jednotní, musíme proti tomu Eh, pracovat, bojovat a usilovat se a musíme chránit vnější hranice a já jsem velice rád, že 637 eh, poslanců hlasovalo tímto způsobem proto. Děkuji vám, pane Koli. Teď ještě má slovo pan Někov. Za to. Děkuji, pane předsedo. Poslední útoky v Paříži a v Mali ukázaly, že terorismus nerespektuje žádné hranice a my musíme působit na globální úrovni, na evropské úrovni, musíme se soustředit na prevenci a proto upřímně vítám eh, pařížskou eh, konvenci ministrů školství, kteří se soustředují na evropské humanitní hodnoty, boj proti diskriminaci, pro toleranci a to prostřednictvím vzdělávání od raného dětství. Musíme se soustředit na inkluzivní školství, které vytvoří zodpovědné občany, tolerantní občany, občany schopné kritického myšlení myšlení a instituce by se měly na toto právě soustředit tak, aby se také naučili, jak posuzovat kvality informací na internetu, aby byli lidé méně zranitelní. Děkuji vám, paní Nek, pane Nekov, a teď pan Maninkec. Děkuji, pane předsedo. Otázka je velmi jednoduchá. A sice, proč Belgie a také další státy EU se staly útočištěm pro teroristy. Proč jsou eh, vlastně obětí svých vlastních hodnot? To nelze eh, popí, to není možné popírat. My nemůžeme teroristům eh, umožnit, aby zneužívali našich hodnot, jako je otevřenost a svoboda, a aby potom proti nás bojovali. Musíme zavést bezpečnostní opatření, musíme lépe chránit naše hranice, protože jinak toho eh, někteří zneužijí k těm teroristickým útokům, jak jsme byli svědky. Naše Pravodajské služby musí mezi sebou lépe komunikovat a musí být více otevřeny mezinárodní spolupráci. Děkuji pane Mamikince, teď pan Henen. Děkuji vám, pane místo předsedo. Pokud chceme, aby se nově příchozí a jejich děti integrovali, musíme mít něco, do čeho je integrovat. Musíme mít společný cíl a společnou představu o sdíleném vlastenectví. Ehm, ale co lidé vidí, když v Evropě vyrůstají? Vidí, myš, jak se myšlenka národních států rozpadá. Slyší o tom, že národní identita je pase a nebezpečná. Představme si zážitky chlapce eh, z Maroka, který vyrůstal v Molenbeku, s čím se setkával, jak se setkával se státem. Každá interakce se státem byla směšná, pokud eh, eh, se něco učil ve škole, bylo to vždycky vnímáno jako něco rasistického. Podobně vidí, že dvě jazykové komunity v Belgii, která se, které se identifikují každá sama se sebou a nikoli z Belgii jako částí společným státem. Do čeho se tedy tento chlapec dostal? dostává, v čem vyrůstal, proč se nesnažíme o silnější identitu. Ehm, já si myslím, že musíme bojovat proti špatným myšlenkám, jenom myšlenkami lepšími. Děkuji, pane Hanene, pan Koben. Vážený pane předsedo, já chci jenom říci, že neútočím na vás, já útočím na celý systém. Hlasuje se příliš rychle a co je hrozivé, vidíme, že zákony eh, eh, se mění rychleji, že se v podstatě mnohem rychleji přicházíme o eh, svobody, ty svobody nám mizí před očima, je velice těžké to zvládnout. Když říkáte, že je potřeba toho projednat více, tak se snažíme toho projednat méně, ale lépe. A levice a liberálové zakrývají své chyby tím, že otevírají dveře imigraci tím, že najednou nastolí rychle radikální zákony ehm, a to si myslím, že není v zájmu toho, abychom chytili tyto zločince nebo posílili svobody v Evropě. Čili dvě věci nám hrozí. Jednak ta rychlost, jakou se přijímá legislativa, aniž bychom si ji pořádně rozmysleli a za druhé skutečnost, že levice prostě tím zakrývá své chyby tím, že zavede autoritářské předpisy. Vielen Dank, Herr Kollege. Děkuji, pane Kobrne. Teď pan Arnett. Děkuji, pane předsedo. Zákon o vzdělávání ve Velké Británii z roku 1996 požadoval, aby školy poskytovaly vzdělání, které bude politicky neutrální. Mě Eh, v této zprávě vádí to, že u eh, odstavce 25 byl před pozměňovací návrh, který říká, že české státy mají povinnost zajistit, aby jejich vzdělávací systémy prosazovaly, podporovaly evropské hodnoty a zásady. Já si nemyslím, že by měl být povinností britské vlády eh, politizovat náš školský systém. Já si myslím, že školy by měli děti naučit eh, dovednosti, které potřebují pro život a ne to, co si mají myslet. Takže eh, tady nejde o ty hodnoty a z toho důvodu jsem také hlasoval proti této zprávě. Děkuji vám, pane Arnote. A na závěr vysvětlení hlasování pan Etheridge. Thank you. Děkuji. Já jsem hlasoval proti zprávě o prevenci radikalizace a terorismu v Evropě zpráva, která je příznačná v tom, jak EU nedokáže tyto jevy zastavit. E, diskutujeme o tom, slyšíme, jak se uchyluje k terorismu, protože jsou chudí, protože nedostali šanci se uplatnit, protože my jsme na ně moc přísní, protože lidé hovoří proti imigraci, e, ale pokusíme se stále, pokusíme se hledat výmluvy, ale e, nedokážeme chytit problému kořenu. Přitom tom vidíme, že masová imigrace zcela jistě s tím jevem souvisí, prostě protože je tady spousta lidí, o nichž vůbec nic nevíme. Nebuďme přehnaně politicky korektní. A na konci této frašky místo rozpravy pak proběhne směšné hlasování, kde většina lidí v sále vůbec ani neví, co se děje. Ono se to nakonec eh, schválí. Já jsem hlasoval proti, je to nesmysl. Děkuji vám, pane Eteriči. Tolik tedy vysvětlňování ke zprávě daty. A teď se dostáváme ke zprávě Kristensen, týkající se Evropského strategického rámce pro zdravotnictví a bezpečnost při práci na období 2014-2020. A jako první má slovo paní González Peněz. Coincidimos con el diagnóstico. My souhlasíme s hodnocením, které v této zprávě figuruje Eh, subdodavatelství, pracovní podmínky, prekérní pracovní podmínky. To jsou všechno eh, okolnosti, které zhoršují situaci na pracovišti a pracovní podmínky a BOZP. Jestliže eh, podnik nedodržuje své povinnosti, pak dochází k tragédiím, jako třeba pracovníci otrávení rtutí eh, v, zinko, v, v závodě na zinek v Asturii a eh, pra, eh, nemoci z povolání platí všichni, no, kromě toho to způsobuje hospodářské škody a výdaje zdravotnictví. Důraz na tuto dimenzi my podporujeme. Někdy ženy pracují, dělají dvojité, trojité směny. To je nepřijatelné, takže Ovšem chceme eh, apelovat a varovat eh, evropské socialisty, aby nepodporovali TTIP, eh, protože to zhorší situaci. Děkuji, paní González Peňa. Pan Šulce, dámy a pánové, já si myslím, že je důležité a správné, aby Evropská unie přijala pro eh, 270 eh, pracovníků Evropské unii nový strategický rámec pro zdraví a eh, bezpečnost při práci na to příští období. Pro mě ty byly důležitější tři věci. Jednak je to prevence nemocí z povolání, které jsou způsobeny způsobem práce a postupním stárnutím populace. Musíme si uvědomit, že již v Evropě máme celou eh, řadu legislativních nástrojů, které by měly chránit eh, bezpečnost zdraví pracovníků, ale musíme eh, je nejprve správně implementovat v praxi, protože zatím k tomu nedošlo. Velmi často se jedná o malé, středně velké podniky, které potom musí tu regulaci zavádět. A já si myslím, že bychom měli více využívat příkladů osvědčené praxe Jinak ale celkově si myslím, že v této zprávě byla nalezena dobrou rovnováha mezi eh, právě a povinnostmi a proto jsem hlasoval také pro. Děkuji vám, pane Šulce. Teď má slovo paní López Bermejo. Gracias, presidente. Děkuji, pane předsedo eh, čím dál prekérnější pracovní vztahy, nepravidelné rytmy Ehm, ilegální zaměstnávání, eh, obnov, eh, opakované prodlužování eh, smluv na dobu určitou, zhoršují situaci, včetně u nás ve Španělsku po reformě. Kvalitní zaměstnání je ohrožené a odbory nesouhlasí se stávajícími podmínkami. My nesouhlasíme se s umenšováním role Evropské agentury, ani nesouhlasíme se snižováním státním rozpočtu. Chtěla bych také hovořit o endokrinních disruptorech, eh, kdy snaha odstranit ochranu zdraví eh, z dokumentu REACH jsou nezodpovědné a povedou k závažné krizi zdrav, v oblasti zdraví, jako byla eh, asbestová krize, kdy zatím ještě existují evropské budovy zamořené a my žádáme, aby byly uveřejněny eh, příčiny takových nemocí, které hm, takto ohrožují zdraví pracujících. Děkuji a nyní kolega Šogor. Zvyšování standardů pracovních právních podmínek a ochrany zdraví a bezpečnosti při práci není v zájmu jenom pracovníků, ale také podniků, jejichž eh, konkurenceschopnost a také udržitelnost eh, sociálních systémů má velký význam. Je to důležité pro společnost jako celek. Potřebujeme mít užitečná a efektivní pravidla v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti práce bez ohledu na velikost podniku. To však nezabraňuje zvážení specifické situace potřeb migrantů a nabídnutí zvláštní eh, pomoci eh, při aplikování pracovně právních předpisů. Také souhlasím s tím, že zpráva apeluje na nás, abychom posílili opatření proti nehlášené práci, protože právě tito nehlášení pracovníci se čas, nejčastěji setkávají se nehodami při práci. Děkuji vám, pane Šogore, a teď má slovo pan Jár. Děkuji, pane předsedo. Kolega Šulce už Eh, mi vzal ta slova z úst. Eh, to je zpráva, se kterou je možné pouze eh, hlasovat pro. Všechny ty důvody, které tady jsou uvedeny, jsou naprosto správné. Jde tady o zvětší ochranu pracovníků před, bez, před nemocemi nebo úrazy v práci. Ale měli bychom hlavně bát na to, abychom ten systém příliš nebyrokratizovali, aby to příliš nezatěžovalo malostředně velké podniky. A když hovoříme o osvědčené praxi, tak by mělo jít jenom o Eh, tou administrativu, ale mělo by jít také o to, jakým způsobem tyto věci zavádět eh, do praxe. A proto bych chtěl připomenout eh, kolegům z příslušného výboru, že by měli skutečně dohlížet na to, aby to dobré, čeho chceme dosáhnout, nebylo rozmělněno záplavou byrokracie. To by nebylo důvěryhodné a jenom by to vedlo ke zvýšení skepce vůči Evropské unie. Děkuji, pane Járe. Pan má slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Ehm, my jsme hlasovali o zprávě o strategickém rámci pro ochranu zdraví a bezpečnost práce. Pro Švédsko je důležité nejenom úloha odborů, ale také i další eh, organizací, které se pokouší zlepšovat ochranu zdraví a bezpečnost práce. Švédský model je něco, co bych rád zachoval. Nechci, aby byl rozředěn tím, že se eh, do toho bude vměšovat Evropská unie. Eh, Evropská unie se vždycky snaží zasahovat do všech těchto národních koláčů. Málo kdy situaci zlepší, pouze nabídnou jednotný přístup, eh, který vede k katastrofě. Jakožto členský stát musíte odpovědně přistupovat k ochraně zdraví a bezpečnosti práce a nepředstávat, že to EU udělá za vás a lépe, tak tomu není. Děkuji vám, pane Lundgrene. A teď pan Mamikens. Děkuji, pane předsedo. Tento strategický rámec Evropské unie pro ochranu zdraví a bezpečnosti při práci na následující čtyřleté období je dokument, který velmi náhavě potřebujeme. Hovoříme tady o cílech, které by měly být splněny až do konce tohoto desetiletí. Je možné hovořit o různých právních, psychologických a konkurenčních aspektech. Ty všechny by měly být vážně posouzeny. Hlavním cílem je postupně snižovat počet onemocnění z povolání a úrazy při práci. Každý z nás má právo na bezpečnou práci a proto bychom měli dbát na to, aby pracovní podmínky eh, byly co nejlepší. V Lotyšsku, odkud pocházím, Eh, jsme byli svědky velmi pozitivního vývoje, protože došlo k radikálnímu snížení eh, výskytu špatných pracovních podmínek. Děkuji vám, pane Mamikinci. Teď má slovo pan Heren, ten tady už není a tím končí vysvětlení hlasování k této zprávě a eh, přeruší zasedání do 15 hodin a přeji všem dobrou chuť, pokud to na oběd. A 15 hodin tedy, jak jsem říkal, budeme pokračovat.